So I might in the future. So, liebe Kollegin. Takže, milé kolegyně, milí kolegové, všechny vás srdečně vítám na našem eh, extra zasedání našeho výboru. Dnes máme možnost diskutovat eh, s komisařem pro zdraví Tonio Boršem etiky a týká se o označování masa. Od 15. ledna běž debata o nesprávné označování koňského masa. Paní Testory tady byla minulý týden a už s ní jsme mohli mít výměnu názoru. Málem jsem řekl školení a mezi tím mm, e, nás dosahuje stále více zpráv o tom, Eh, kde všude ještě se konina objevila a v jakém rozsahu došlo k tomuto nesprávnému označování. My máme legislativu eh, k této oblasti chování potravin. Eh, když jsme o tom diskutovali, diskutovali jsme o tom, zda tam má být označeno také, jaké druhy masa tam jsou a parlament a ostatní instituci se rozhodli pro slabší formu a my v současné době eh, máme trialogové jednání k označování hovězího a mohu říci, že včera na trialogu bylo jedním ze sporným bodů také vystopovatelnost a sankce, protože je naprosto jasné, že nebudou-li existovat žádné sankce, eh, budou-li prostě existovat pouze marginální pokuty, pak odstrašení nebude tak velké, protože na tomto trhu panuje veliká konkurence a mm, spotřebitelé chtějí mít prostě eh, dobré produkty. Eh, taky mě včera dosahla zpráva, že v Německu dnes během dvou dnů se bude měnit zákon, že do budoucna veškeré podniky, které Eh, se, které udělali nějakou chybu proti označování nebo měli špatné označování, budou uveřejněny. Eh, to znamená podniky, které dávají do oběhu potraviny a není to označeny, tak jim bude moci odebrán označení podniku a nebo už prostě budou označeny jako ex orbitrante, to znamená, že už si nikdo neodváží s nimi obchodat. o tom chceme diskutovat dnes s panem komisařem Zboršem. Eh, nejprve pan komisař bude mít desetiminutový úvod, potom nazbíráme otázky a přečtu, kdo se přečetl a potom uvidíme, jak to vše zaranžujeme s časem. Máme čas do 10.30 a vím, že pan komisař 10.30 musí odejít a on často řekl, řekl, že u nás častěji ve výboru než na komisi a velice si vážíme toho, eh, že umožnil tuto výměnu názoru takhle narychlo, takže ještě jednou veliký dík z naší strany a nechceme již plítvat časem a rovnou dáme slovo panu komisaři. Děkuji vám, pane předsedo vítám eh, tuto příležitost prohovořit k vám o tomto velmi aktuálním tématu. Eh, je potřeba zachovat si správnou perspektivu. Já jsem stále přesvědčen, že máme perspektivu evropskou v tom smyslu, že máme nejlepší systém pro bezpečnost potravin ve světě, což neznamená, že by nedocházelo k problémům. Eh, samozřejmě je potřeba se z problému poučit. Za posledních deset dnů jsem hovořil k celému parlamentu, výboru Agri i k výboru Envy a při obou těchto příležitostech jsem postupoval stejně, jako budu postupovat dnes z důkazního materiálu v souvislosti s tímto skandálem, který máme k dispozici, se nezdá, že bychom měli nějaké problémy s veřejným zdravím nebo s bezpečnostní potravin. Spíše jde o podvodné označování potravin, nejde ani tak o bezpečnost. Jak víte, konina může být legitimní ingrediencí v přípravě mletého masa nebo různých masových produktů, pakliže je uvedena na označení. Eh, ti, kteří jedí maso, mají právo na to vědět, zda to je hovězí, vepřové nebo koňské. Dovolte mi tedy představit vám současný stav věcí. Eh, aktéři v, na trhu s potravinami, kteří řídí procesy eh, přímo v terénu, mají hlavní odpovědnost za zajištění splnění hlavních požadavků evropské legislativy. Eh, byl mi položen dotaz, kdo je za to zodpověden jako země. Eh, tehdy eh, ve čtyřech zemích se objevily hovězí lazáně, údajné hovězí lazáně a já jsem si eh, dal záležet, aby se nejmenovala jména, protože najednou všichni koukali na jednu zemi a pak zase na druhou. Takže já jsem nikoho nejmenoval, řekl jsem pouze, že jakákoliv země, skrz kterou tyto produkty prošly a jakýkoliv operátor, jakákoliv společnost, která byla angažovaná v produkci nebo skladování těchto produktů, eh, je technicky vzato zodpovědná a musí být podezírána pak se nakonec ukázalo, že ta vyšetřování šla úplně jiným směrem, takže bylo dobře, že jsme nikoho nejmenovali. Samozřejmě i členské státy jsou zodpovědny za to, aby zajišťovali každodenní uplatňování pravidel Evropské unie. A jakmile se nějaký produkt, jakýkoliv, jakéhokoliv původu uvede na trh, je to odpovědnost členských států, aby zkontrolovali, zda ten produkt představuje riziko a zda splňuje nebo nesplňuje platnou legislativu. Je pravda, že komise má svou kancelář pro potravinářství a pro veterinu, která nekontroluje sebe sama, spíše provádí audit eh, inspektorů v členských státech, hlavně inspektorů kvality potravin a bezpečnosti potravin. Konec konců i eh, mimo EU, když chceme importovat eh, maso z Brazílie, třeba do Irska, shodou náhod, tak eh, se navštěvují ty jatky v Argentíně nebo v Brazílii nebo kdekoliv jinde, které pak exportují maso do EU. A kromě toho máme systém rychlého varování pro eh, krmiva a potraviny, který funguje velmi dobře, ačkoliv je omezen pouze na otázku eh, bezpečnosti potravin. Eh, ovšem v případě těch irských a britských problémů byl tento systém použit na informování všech ostatních členských států o tom, že ty problémy vyvstaly. Komise eh, brzy představí přehlednou zprávu o auditech, které byly eh, těmito orgány uspořádány, hlavně z hlediska hygieny. Všechny nálezy té koniny označované jako hovězí maso v těch potravinářských produktech byly okamžitě zavedeny do tohoto systému rychlého varování a Europol pak koordinuje šetření podvodů v členských státech a má kontaktní místa, která informují členské státy. Pak, když chcete stručný harmonogram toho, co se stalo, tak jako první byl ten případ v Irsku, hned potom 8.2. ten případ ve Velké Británii, 13.2. 13.2. Eh, irské předsednictví společně s komisí uspořádalo schůzku s malou skupinou členských států, které byly přímo zasaženy tímto skandálem. Komise pak navrhla eh, stálemu výboru pro potravinový řetězec Eh, sérii kontrol v potravinářských podnicích. To začne zítra, některé už začaly. Bude to na období 30 dnů s možností prodloužení o další dva měsíce. To bylo 15. pak 19. byl tento návrh přijat a pak byl ještě potvrzen zemědělskou radou 25. Eh, února, takže ta reakce byla skutečně okamžitá. Eh, stále jsme aktivní, jak na té politické, tak na technické úrovni. Možná bych mám, vám měl trošku popsat ten intenzivní plán monitorování. Eh, máme dvě řady testů ve všech členských státech. Jednak eh, extenzivní testování hovězích produktů, kde testujeme na přítomnost koniny, takže v podstatě eh, kontrolujeme plnění nařízení o označování masa. Těch kontrol bude tisíce, záleží na velikosti členského státu, záleží na počtu jatek, na počtu obyvatel, na množství koniny produkované. Eh, S chodou okolností všechny členské státy koninu produkují, kromě Estonska. Takže eh, konina se nějakým způsobem objevuje ve všech členských státech, buď na vlastní spotřebu nebo na export. A pak druhý test na eh, testování absence látky BUT v konině, to je eh, látka, která se běžně objevuje v jatkách. Eh, pro srovnání, 70% koniny, kterou spotřebováváme, se produkuje v EU, 30% se importuje zvenčí, hlavně z Brazílie, Argentíny, eh, Kanady a Mexika. A tyto testy budou probíhat v období jednoho měsíce s možností prodloužení o další dva měsíce. První výsledky bychom měli mít k dispozici 15. dubna. Já jsem si udělal závazek, že tyto výsledky pak okamžitě zveřejním. Je nesmysl něco pořádat, kofinancovat, financovat a pak ty výsledky, výsledky těchto kontrol eh, schovávat před veřejností. Eh, já si myslím, že jde o zásadní a kompletní transparentnost. Jedině tak napravíme tu trhlinu na důvěře spotřebitelů, která zde vznikla. Jak říkám, ten počet testů bude proporcionální uči velikosti členských států a e, doporučení na základě obsahu těchto monitorovacích testů bude vypracováno ve spolupráci s členskými státy. Pokud jde o tu látku BUT fenitobutazol, e, v podstatě budeme odebírat jeden vzorek na 50 na 50 tun e, poražené koniny Eh, jde tam o limit koncentrace 75%. Když jakýkoliv takový to skandál eh, vyjde najevo, eh, v podstatě se často skáče k tomu závěru, že je na vině legislativní systém a jeho nedostatek. Nicméně v tomto případě to dohledávání těch podvodných produktů byl, bylo okamžité. Nebyl problém s vyhledáním produktů, nebyl problém zjistit, kde bylo to maso vyprodukováno, zpracováno, kde bylo uskladněno. Takže ta legislativa je dobrá. Problémy však jsou v oblasti implementace a uplatňování, vynucování té legislativy, ne v legislativě jako takové. Podvod vzniká, když se pravidla schválně porušují Můžeme hovořit o různých trestních sankcích a důležitosti trestního řízení, protože máme zákon. Eh, kdyby nebyl zákon, tak by nebylo ani trestní stíhání. Ale eh, existence podvodů tedy eh, nespochybňuje kvalitu pravidel jako takových a nesmí podkopávat vnitřní trh jakožto jeden ze základních kamenů Evropské unie. Hlavní naše svoboda je svoboda pohybu, jednak osob, ale také služeb a produktů. A tento princip, tuto svobodu nesmíme ničím nahlodat. Pakliže samozřejmě máme vnitřní trh 500 milionů lidí bez bariér, když někdo něco poruší, nějakou legislativu, tak ty dopady pak jsou na celou Evropskou unii, ne pouze na tu zemi, kde k tomu porušení došlo. Opakuji, že v Evropské unii se nám podařilo vypracovat jednu z nejlepších legislativ, pokud jde o dohledávání a označování potravin. To, že ten systém funguje, vidíme z toho, že se nám velmi záhy podařilo identifikovat to, že nějaký problém v systému vznikl. Mně se také ptali, ehm, překvapilo vás, že se tento případ, že byl tento případ objeven e, úřadem členského státu. Já jsem řekl, no, vůbec mě to nepřekvapuje, protože je to zodpovědnost e, orgánů pro bezpečnost potravin v členských státech, aby tu legislativu uplatňovali. Tento incident byl objeven, protože e, irské úřady a inspekce zkoumaly ty nejlevnější hamburgery, hovězí hamburgery v, v supermarketech a objevili v nich koninu. Takže ti, kteří si myslí, že Evropská unie nebo komise má nějakou armádu inspektorů a kontrolorů, kteří zajišťují implementaci legislativy, ať už v této oblasti nebo v jiné, si musí uvědomit, že nic takového ve skutečnosti neexistuje ani v oblasti bezpečnosti potravin, ale ani v žádné jiné. Odpovědnost je stále a musí být stále v rukou členských států což samozřejmě neznamená, že by v eh, té koordinaci těch inspekcí a kontrol nehrála komise důležitou roli, ať už jde o inspekce ex post nebo ex ante. A tím pádem nechci tvrdit, že bychom nějakým způsobem měli usínat na Vavřínech, případně, že se z tohoto případu nemůžeme vůbec poučit. Je však potřeba dívat se na věci tím správným prismatem, to znamená reagovat vhodně a ne nějak unáhleně. Všichni víme, pane předsedo, že v případech jako je tento, i když ne, nedojde k žádnému porušení předpisů pro bezpečnost potravin, tak ta reakce může být dosti iracionální. A určité hospodářské dopady i v tomto případě už vidíme, ačkoliv se nejedná přímo o případ bezpečnosti potravin. V minulosti jsme takové případy, případy bezpečnosti potravin měli, kdy eh, lidé umírali nebo eh, jim museli být transplantovány různé orgány kvůli nebezpečným potravinám, ale eh, v tomto případě o to vůbec nejde. Teď jde pouze o podvodné označování potravin. Je to zkrátka otřesení důvěrou spotřebitelů. Součást ujištění, které spotřebiteli můžeme nabídnout, ehm, spočívá v tom, jak budeme reagovat. To znamená, musíme reagovat rychle a použít nástroje, které máme k dispozici a bezodkladně analyzovat všechna data. Tento skandál nám potvrzuje nutnost řádné kontroly a e, potvrzuje nám nutnost sankcí. Pokud jde o sankce, víte, že když vytváříme, vytváříte legislativu ve směrnici, tak ta směrnice nikdy nehovoří nějakým konkrétním způsobem o postizích. To se nechává na členských státech. Ovšem v té směrnici je uvedeno, že sankce musí být vhodné přiměřené a, a jasné. Já si myslím, že eh, vlastně jediný případ asi, eh, kdy se konkrétně vyjmenovávají sankce, bylo v nařízení o zákonech na ochranu životního prostředí. Takže členské státy mají za úkol zajistit, že sankce budou dostatečné a budou odrazovat Eh, odrazovat, budou fungovat preventivně. A pokud jde právě o tu prevenci, tak se chystá návrh komise na přeskoumání pravidel pro celý potravinový řetězec, na základě čehož budou členské státy mít povinnost vypracovat systém sankcí, které budou použitelné na konkrétní porušení eh, pravidel eh, potravinového řetězce na takové úrovni, která bude dostatečně kompenzovat finanční zisk, který daná firma získá tím, že ta pravidla poruší. To znamená, eh, ty sankce nebudou jenom vhodné a preventivní, ale budou zároveň pokrývat ten finanční zisk, který ta společnost vlastně díky tomu podvodu získala. A když to je otázka bezpečnosti potravin, tak tím spíš. Ale i pro případy e, nesprávného označování je, je nutné zajistit, aby ta sankce byla přinejmenším tak vysoká, aby zcela negovala jakékoliv zisky z podvodu. A pouze vyhlídka, že přijdou o více, než kolik jim ta podvodná aktivita přinese, může sloužit jako odrazující prostředek, aby se ukázalo, že zločin se nevyplácí. Někteří chtějí více oficiálních kontrol v potravinovém řetězci. Opět i zde zavedeme dostatečná zlepšení, dodatečná zlepšení tím, že provedeme aktualizaci pravidel. E, ten stávající monitorovací plán, který komise navrhla, který členské státy přijali, e, hovoří o tom, že vlastně v minulosti komise mohla pouze vydat doporučení, e, které bylo doporučením. Ovšem v tom Eh, aktuálním návrhu chceme vytvořit pravomoci, které budou dostatečné proto, aby se zavedly permanentní požadavky na kontrolu, na inspekci pro případy nově identifikovaných rizik, přičemž se zhodnotí zasažené potraviny a procesy, kterými procházejí. Jiní chtějí povinné označování země původu eh, v, pro, pro maso používané v masných produktech. Eh, to je momentálně povinné pouze pro čerstvé hovězí maso. Eh, bude to v příštích měsících rozšířeno na čerstvé kozí, ko, kozí, ovčí a jehněčí. A e, toto povinné označování země původu e, by se nyní tedy mělo vztahovat i na masové produkty, ať už na mleté maso nebo na jiné masné produkty. Já jsem si v této věci zatím názor neudělal. Čekáme na hodnotící zprávu, kterou e, jsme si zadali v rámci standardního legislativního procesu před několika měsíci, před několika lety. Nicméně termín pro její odevzdání je do konce tohoto roku, takže tuto zprávu snad už ke konci léta stihneme zveřejnit. Buďme k sobě však upřímní. Tato otázka se žádným způsobem s tím stávajícím incidentem nepojí. I kdybychom měli toto povinné označování země původu, nebo místa původu chcete-li, i kdybychom ho byli měli, vůbec bychom nevěděli, kde se to maso zpracovávalo. Což je také velmi složité. Máme uvádět eh, to místo, kde ta kráva vyrostla, nebo to místo, kde se porazila, nebo to místo, kde se zpracovala. O to nejde. Jde pouze o to, jaké maso v těch masových produktech vlastně je. Ovšem, jak říkám, já jsem si na to názor zatím neudělal, eh, musíme to přeskoumat a konec konců je rostoucí počet členských států, které eh, radě pro zemědělství jsou proto, aby se toto povinné označování země původu zavedlo. Eh, za předpokladu samozřejmě, že se přeskoumá proveditelnost, nákladovost a dopad takovéhoto opatření na vnitřní trh. Na závěr, pane předsedo, a omlouvám se, že mi to trvalo o něco déle než 10 minut, jak jsme viděli už v minulosti, eh, důvěra veřejnosti je velmi křehká a může se velmi rychle vytratit, i když nejde o bezpečnost. Já jsem apeloval na členské státy, aby eh, ještě zrychlili vyšetřování a aby okamžitě zveřejňovali jakékoliv nové zjištěné informace. I po těch prvotních vyšetřováních Eh, vidíme, že eh, zhruba to 1%, eh, které máme těch podvodných označení, je sice jenom 1%, ale je to stále příliš mnoho, řekl bych já. Na základě těchto nových informací můžeme stanovit všechna kompletní fakta celé situace a můžeme ujistit evropské spotřebitele a naše obchodní partnery nemohu dostatečně zdůraznit, jak je důležité, abychom se z této situace také řádně poučili. Chceme obnovit plnou důvěru v náš potravinový řetězec, co nejrychleji to půjde a jsem e, přesvědčen, že se mohu spolehnout na spolupráci členských států a Evropského parlamentu v tomto ohledu. Děkuji vám. Komisář. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, za vaše informace. Zcela jistě tady se nejedná o potravinový skandál, ale jedná se o velkou ztrátu důvěry. A finančně to nelze, domnívám se, ani odhadnout, nebo jsem zvědav, jak ty odhady budou vypadat, eh, jak to bude vypadat eh, u zemědělců, eh, jaké propady příjmů budou mít. Myslím si, že prostě škody budou obrovské. A jistě budeme, my, budeme-li pokračovat tak, jako teď, tak se to zase potom uklidní, ale mezi tím vznikla velká nedůvěra mezi spotřebiteli. Já jsem to právě zažil ve mé spolkové zemi se špatně označovanými vejci, které neodpovídaly označení. No to znamená, že je skutečně nezbytné, abychom se o tom ještě bavili. A možná, že i průmysl potravinářský by konečně mohl projevit vůli alespoň tady ten trh eh, s hotovými potravinami, který eh, letí, pros, který prostě leží teď na podlaze, bychom mohli říci, jak olovo, to tam tíží, protože teď nikdo nechce kupovat, eh, tak i s průmyslem potravinářským bychom možná mohli hovořit o tom, jak by se dala zaručit ještě lepší vysledovatelnost a eh, jak upozornit na to, co je obsaženo v těchto produktech. Nemáme tady žádný e, problém jaksi s kvalitou potraviny jako takové, ale máme tady masivní problém s důvěrou. A proto je třeba zjistit, eh, jak zabezpečit vysledovatelnost, ale také, jak díky prostředkům sankcí můžeme, eh, pod, můžeme dávat odstrašující si, pokud, Eh, odstrašující eh, sankce. Myslím si, že každý by o tom měl přemýšlet, ale eh, nechci tady prostě hovořit jenom já, přečtu vám, kde je všechno na seznamu a pak, když ještě někdo chce přihlásit, tak se přihlašte. Takže přečtu jména. Corinne Lepage, Bart Stars, Anna Rosbach und dann die Kollegin Alda Sousa für die GUE. Das sind jetzt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 François Wie konnte ich denn das vergessen? Jak se mohl zapomenout na François Grostet? Eh, zapomněl jsem jinak ještě na někoho? Ne, dobře, v tom případě navrhuji, aby začaly koordinatové. Dvě minuty začíná Linda McKevin. Auch mit, eh, die, die... Protože ona taky, taky se chtěla zúčastnit k tomuto bodu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já eh, se nebudu vyslovovat eh, k označování potravin, to eh, k tomu se vyjádřila kolegyně a já myslím, že mm, já myslím, že tady je věc, kde se silně neshodneme a je dobrý, kdyby se dostala ke slovu co nejdříve. Vy jste říkali, že mm, to koňské maso bylo zjištěno náhodnými inspekcemi v Severním Irsku a vy jste řekl, že e, náš systém je nejlepší na světě a že zase nepotřebujeme nějaké velké změny. E, víme, kolik tady máme inspekcí v EU a nakolik jsou systematické. E, víme, kolik členských zemí skutečně dělá takovéto náhodné inspekce. Víme, kolik členských zemí nyní na nich šetří. Mně se zdá, že my v podstatě nevíme ani, jak dlouho lidé byli eh, špatně informováni o obsahu masa. My víme, že už je to tady asi zhruba měsíc a teď je otázka, eh, jak dlouho to bude, potrvo, bude trvat. Já myslím, že my tady máme takový Eh, takové přesvědčení, že prostě máme eh, systém, který se s tím vypořádá. Eh, občané si prostě mysleli, že my tady máme systém, který sleduje historii zvířete, než se tedy dostane na porážku a do konzerv a námasné pulty, ale prostě teď eh, vidíme, že prostě se může co se míchat a tak dále, eh, takže eh, v podstatě tam možná bude nějaký problém. Vidíte ten problém, pan Sebr? Děkuji panu komisaři za to, že se účastní dnešní debaty, ale myslím si, že bychom si to příliš usnadili, kdybychom si řekli, že je to pouze systém Eh, tedy chyběl systému označování masa. Eh, tady ovšem, eh, že to tady není jenom prostě chyba označování, ale já si myslím, že prostě vzhledem k tomu, jaké škody tam vznikly, kolik jsme zaplatili navíc oproti tomu, co jsme měli, tak to už je opravdu skandál. Důležité je, abychom po čisté analýze situace, která bude provedena komisí, zajistili to, eh, že si důkladně proklepneme ten kontrolní systém a to jak na úrovni Evropy, tak eh, členských zemí. Ale eh, předpisy o těch kontrolách, jak mají být kolik, jak často a tak dále, to skutečně je třeba uzákonit na evropské úrovni. Samozřejmě, že kontrola nemůže být absolutní, ale eh, musíme mít předpisy takové, které prostě budou dostatečně odrazující od opakování takovéhoto jednání. A je důležité, aby to nebylo také příliš drahé a přitom dostatečně účinné. Ovšem důležité je, abychom nyní přeskoumali současné označování potravin a důležité je, eh, že i, nebo aby spotřebitel viděl, že i transparentnost eh, pomáhá. Eh, výroba potravin je velice průmyslová dnes, je to tady složité a v tomto systému má důležitou roli spotřebitel. Já si myslím, že skutečně je nutné, abychom zde analyzovali velice čistě, a i když třeba nedošlo eh, v podstatě k žádným škodám na životech na zdraví. Ano, děkuji. Nyní Colin Lepage. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste k nám dnes přišel. Řekl jste nám, jak si vysoce ceníte naší vynikající legislativy. Já nejsem o tom tak přesvědčena eh, eh, že by to zas mělo takový úspěch, alespoň v očích eh, evropských občanů. Jistě, máme určitou legislativu, ale tato legislativa musí být zlepšena. Um, A dejme tomu i za předpokladu, že bychom neměli nejlepší legislativu, tak legislativa, která není kontrolovaná, vlastně neexistuje. Uh, Eh, teď bych se připojila k tomu, co řekl a moje předřešník, co řekl můj předřešník. Samozřejmě k, jako kriminální činy existují všude na světě, ale promiňte, eh, pane komisaři, já nezdílím váš názor, protože když se podíváme na mezinárodní eh, tisk, tak do roku 2010 ve Francii, v Anglii i v Americe Eh, případ eh, Irska eh, se rozšířil všude. Komise věděla, že se tady desetkrát znásobil prostě užívání toho masa. Existují nějaké prostředky pro to vědět, zda se tedy koně objevily v nějakém jiném potravinovém řetězci? až k tomu bodu, že je potřeba vědět, zda e, zvířata, která nejsou určena na jatka a přitom nemají stejné profilaktické zacházení, ale přitom se potom na jatka dostanou e, prostě a potom se odsnou v potravinách, nejsou pojednávány, také pro, a není jim dávám butazon. A také tady máme co dočinit s otázkou kontroly. Je velice snadné Eh, udělat nějakou legislativu a si členským státům, že třeba, aby oni aplikovali a kontrolovali tuto aplikaci a tuto legislativu, ale jenom víme velice dobře, že rozpočtové potíže, eh, které naše členské státy mají, je nutí k tomu, aby prostě snižovali počet státních úředníků, který mají na starost, kteří mají na starosti kontrolu. Eh, čili a teď bych vám ráda, pane komisaři, dala dvě, tři otázky. Komisaři eh, se chce vrátit k otázce informace spotřebitelů. Co chcete udělat pro to aby se ověřilo, že členské státy aplikují eh, legislativu, zejména co se týče zvířat určených projatka A zda tedy nedochází Paní kolegyně, právě jste naprosto, ale naprosto jste překročila svůj časový rámec a už tady na mě velice eh, přísně hledí eh, sekretariát. Takže prosím, držte se těch dvou měsíců. Děkuji vám, pane předsedající. Eh, tady máme hodně skandálu s masem, s vejci a tak dále. To je všechno podvod na spotřebitelích. Pane komisaře, samozřejmě je pravda, že eh, kontrolní povinnost je v rukou členských zemí, ale mě by skutečně zajímalo, bychom měli přehled, jak se to tam provádí, eh, na čem se třeba šetří, kolik máme inspektorů, ve zpracujícím průmyslu, eh, je, je více kontrol, méně kontrol, eh, máme vzorové podniky, máme ostrašující podniky a eh, nakonec šetří se všude, šetří se nejenom v Jirsku, šetří se třeba i v komisi, takže jak vlastně zajistíte, že se nebude šetřit na špatném místě, na příslušném personálu a financích? protože eh, jinak eh, by to znamenalo, že budeme mít omezenou kontrolu. A jak to tedy eh, vypadá třeba s doporučeními příslušného kontrolního úřadu? Prostě kdyby se skutečně kontrolovalo, kdyby to bylo v příslušných orgánech, tak by to nemusel být politický problém. A by bychom klidně mohli debatovat každý rok v příslušném výboru, třeba Envy, jak to eh, vypadá. Vy jste, pane komisaři, řekl, že nemáme žádný problém s potravinovým eh, řetězcem, ale víte to jistě, eh, jsou tam jenom prostě některé, někteří podvodníci a víme jistě, že se dodržují genické předpisy, že se tam nepřidávají třeba růstové hormony. My třeba víme také, že e, čtyři pětiny e, masa, to jsou různé dovozy. E, takže jak, jak zjistíme tady, že je to všechno v pořádku? Třeba z, z Kanady a z Mexika tam to zcela v pořádku nebylo. Paní Hrospach. Ano, já souhlasím s předsedou, že jde o morální problém a problém důvěry. Já bych chtěla poděkovat panu komisaři za velmi rozsáhlou zprávu a mm, podařilo se nám skutečně vhlédnout do způsobu a metod práce komisy. A já bych tady měla takový komentář. Pane komisař, vy říkáte, že rád byste poskytoval více informací spotřebitelům, ale že je to těžké, tak s tím nesouhlasím. Já si myslím, že párečky, které musí mít pořád stejnou kvalitu a stejný, stejnou chuť, no tak přece eh, vím, eh, co v nich musí být eh, obsaženo, aby to tak bylo, aby měli tyto parametry a to je informace, kterou klidně mohu spotřebitelům dát. Problém ovšem je v tom, že maso se Eh, převáží z jedné země, kde je nějaké označení, přes, já nevím, 4-5 dalších zemí, kde se to může přeznačit. No a to už se kontroluje špatně, to asi bude pravda. Čili tady skutečně potřebujeme určité nadřazené řešení. Vy jste řekl, eh, že EU má různé nástroje, ale jak dokáže komise zajistit to, aby všechny e, členské státy v Evropě e, na všech jatkách e, dodržovaly pravidla? Tak, pana, pana, paní Anna Rozbach nám ušetřila 20 vteřin, takže nyní kolegyně Ala Susa. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři otázky na pana komisaře. Nejprve jste řekl, že eh, podle vás je stávající legislativa dostačující a že by bylo možná nezbytné eh, mít závazné údaje o země původ, zemi původu masa na označení. Nebylo by smysluplnější pro veřejné zdraví zavést nějaký centrální rejstřík na evropské úrovni, co se týče eh, zdravotního stavu nejrůznějších zvířat a eh, v této oblasti také konňů. Nemají být eh, porážena žádná zvířata která byla eh, předtím eh, ošetřována veterinárními prostředky. Eh, potom jste řekl, že to není nějaký problém v bezpečnosti potravin. No to je zvláštní, že jste to tady tak konstatoval, protože jak můžete ospravedlnit skutečnost a jak to uh, že francouzské úřady pro bezpečnost potravin upozornili na to, že v koňské mase se byl butasol a že se mohl dostat do potravinového řetězce. Kdo tedy tady má pravdu? A také mám obavy, eh, že se tady trošku eh, nechává stranou otázka eh, zdraví veřejnosti, že se nechává stranou, je opomíjena. A dále tady zaznělo, že se sice jedná o určitý problém, ale že koňské maso eh, se sice odebere z normálního řetězce a má se dávat potřebným. Neznamená to, že tedy dostaneme obči, budeme mít občany první a druhé třídy a oběti krizi budou ještě eh, více znevýhodněny. Děkuji mnohokrát za to, že jste byla tak rychlá. A jinak nemusíte tak stra- eh, strašně nahlas hovořit. A nyní jsme se dostali na kolo koordinátoru a tím pádem můžeme dát panu komisaři slovo. Uh, because so many issues have been, have been raised. Tak, eh, zazněla tady obrovská spousta problémů. Eh, když jsem eh, řekl, že máme jeden z nejlepších systémů kontroly kvality potravin, tak ano, ale to samozřejmě neznamená, že bychom měli být spokojeni. A usínat na Vavřínech. Nicméně já bych chtěl říci, že toto ovšem není jenom otázka legislativní. Někteří eh, totiž eh, hovořili tak, eh, že to vypadá, jako kdybychom byli měli jinou legislativu, hm, tenhle skandál by nenastal. Ne, toto, ta legislativa je v pořádku, označují se všechny složky, které pocházejí z živočichu a tak dále. Samozřejmě je to otázka také vynucování těchto pravidel a samozřejmě to má své limity. Já bych eh, uvedl takovou analogii. My máme zákony proti eh, krádežím, ale přesto se krade. To ovšem neznamená, eh, že je, že bychom měli naprosto mizerné vynucování zákonů proti krádeži. A kdyby se mě někdo zeptá, můžete eh, zajistit, že už se to nebude opakovat, tak já řeknu, no, ale to asi vám nemůžu dát takovou garanci, eh, protože lidé se prostě snaží podvádět. Ale eh, jestliže jsem řekl na začátku, že my tady nemáme problém s bezpečností potravin, aspoň eh, dosud, tak eh, je to prostě na základě toho, že to tak prostě je, eh, protože my tady máme systém, který funguje a chrání bezpečnost potravin, ale tento systém prostě nemůže stoprocentně řešit tedy otázku Eh, podvodů. Eh, toto nebyla nějaká eh, nesrovnalost, to byl skutečně úmyslný podvod, aby se tedy levnější suroviny prodaly dráže, to znamená podvod na spotřebiteli. Druhá otázka, a také reaguji na tón té otázky protože to byl eh, ten, ten tón, alespoň tedy, eh, tak chcete, nebo očekáváte, že české eh, státy budou dělat to či ono? No, pokud české země nemají příslušnou administrativní kapacitu, aby realizovali všechno, všechny povinnosti, které pro ně vyplývají ze zákona, tak eh, dovedete si představit, jaké síly, jakou sílu finanční, jakou eh, sílu lidskou eh, má komise na to, aby tuto legislativu vlastnoručně prosazovala. Pokud já bych řekl, my to zvládneme, není problém, tak to bych tady vzbuzoval nerealistická očekávání, protože víte, jak funguje ten systém. Tady eh, se to vždycky ujme komise, projedná se také v radě a v parlamentu a pak členské země toto uvádějí do praxe. A jestliže členské země opakovaně a úmyslně tu implementaci ignorují, no tak Evropská komise může žalovat. Ale to vynucování zcela přirozeně a nezbytně zůstává v rukou členských zemí leda, že by se našel nějaký úplně jiný systém, že bychom tady měli nějakou prostě celoevropskou eh, federální gigantickou agenturu, která by prostě vynucovala eh, všechny zákony eh, ekologické, bezpečnostní, prostě úplně všechny v Evropské unii to všem samozřejmě není možné. Kdybych řekl něco jiného, tak eh, samozřejmě by to nebylo reálné v současných podmínkách. Něco takového prostě není možné. Já tady nechci budit falešná očekávání. Nicméně eh, můžeme eh, blíže sledovat inspekční plány členských zemí, což děláme. Existují nahodilé inspekce na maso a masné eh, produkty eh, podle evropské legislativy. A my každý rok zveřejňujeme zprávy o tom, eh, jak to vypadalo v uplynulém roce, čili počty inspekcí, nálezy a tak dále. A to vždycky zveřejňujeme zpětně za uplynulý rok. Ovšem samozřejmě to neznamená, že eh, to, že máme inspekce a máme odstrašující eh, tresty, takže tedy už se přestane takto podvádět. Ne, prostě eh, lidé kradou a kradou třeba i když za to hrozí trest smrti. Já musím říct, že Eh, na rozdíl od toho, co se provádí v zemích mimo Evropskou unii, eh, tak ty eh, nahodilé kontroly jsou ne až na konci toho potravního řetězce, ale v jeho průběhu také, ve všech stádiích tohoto řetězce tvorby potraviny. Další otázka, která tady zazněla, je otázka eh, pohybu tedy eh, koní a eh, co je jim podáváno a tak dále. Ano, my máme v Evropské unii takzvané koňské pasy, kde se registruje všechno to, co se tomu koni podává. To je povinné, máme systém registrace. A tedy víme, eh, který kůň, kterému koni byly podány jaké léky. A jsou tady určité, eh, určitá pravidla, že pokud tedy podáváte určitý veterinární prostředek, tak eh, musí uplynout určitá doba od posledního podání tohoto prostředku a porážky koně. Takže toto je registrováno. Dá se tedy říci, že eh, máme zde také mimo jiné cel kompletní zákaz a vyloučení určitých typů léků eh, pro koně učené na porážku. Dále tady zazněla otázka označování místa původu. Tak tady musím říci naprosto jasně, že navrhnout takovou legislativu klidně můžu. Takže eh, pokud někteří říkají, že já tady váhám a zdržuji, tak to není pravda. Naopak my pracujeme na tom, aby eh, posouzení dopadu eh, bylo hotovo ještě před 31. prosincem a vlastně tento termín jsme si stanovili už dávno, dávno předtím, několik let předtím, než vypukla tato krize. Já jsem ve svém veřejném vystoupení zdůraznil, že bychom neměli budit dojem, že k této situaci došlo z důvodu, že nemáme označování místa původu zvířat, jejichž maso se odstá v těchto produktech. To by nebylo fér. Pokud chcete využít tuto příležitost třeba aby se urychlilo přijímání legislativy o původu e, zvířat? No tak ano, můžeme, ale nebude to nic jednoduchého. Jsou tady problémy, které se týkají společného trhu, nákladu a tak dále. Čili já už jsem řekl před tímto výborem, že e, rostoucí počet členských zemí e, tyto problémy intenzivněji vnímá, někteří dokonce mění svoje, svoje pozice. A roste podpora pro tento typ legislativy. Ale prosím, nevzbuzujme dojem, že právě absence této legislativy je důvodem této krize. To není. Tady pozor, tady si musíme dát pozor také na tendence k protekcionismu, protože eh, na, té, na tom označení původu nebude jenom řečeno, zda je to v Evropské unii nebo jinde, ale bude to daleko podrobnější. Já nevím, třeba hovězí smalty na této úrovni. Čili toto si musíme projednat a já jsem zcela otevřen eh, otevřen eh, všem možným variantám. Ale prostě uvědomme si, že to nebude jednoduché, je to komplikovaná záležitost a proto ta zpráva nebude na stole v květnu nebo v červnu, jak někteří slibovali, ale stejně to bude co nejdříve. Ještě eh, k tomu výroku eh, německého ministra pro rozvoj, co udělat, jak naložit s tím masem, které bylo staženo z oběhu, ale přitom je zcela eh, neškodné. Já myslím, že to ať si rozhodnou české země sami, eh, přičemž tedy musí být respektovány zákony. Jestli tedy chtějí eh, toto rozdávat jako koňské maso, prosím, ale ať je to řečeno, že je tam koňské maso. Děkuji mnohokrát. Teď tady mám problém, protože mám spoustu kolegů na seznamu, takže se musíme omezit na minutu, aby se mohli dostat všichni ke slovu, anebo ti, co jsou na konci, prostě odpadnou, můžeme vzít jenom polovinu. Takže nejprve Ana presidente. Děkuji, pane komisaři. Nikdo neřekl, že žít je snadné ale jsou formy života, které můžeme usnadnit s lepším systémem označování. Můžeme omezit eh, trestné činy a porušování záchoda. Tady neselhal uh, místo původu, ale tady selhaly inspekce a kontroly a nemůžeme se domnívat, že irský stát nebo irské kontroly e, by byly, měly úspěch. Nikdy se nám objeví, nikdy se nám nepodaří objevit e, nějaké porušování zákona, pakliže nebudeme mít dostatek kontrol ve všech členských státech je třeba prostě navýšit kontroly a je třeba eh, přesvědčovat státy o tom, že není možné uplatňovat úsparná opatření v oblasti kontroly zákonnosti. Děkuji, paní Ajuzo. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Je jasné, že toto není problém legislativy, ani se to nevyřeší větší legislativou nebo tím, že budeme označovat místo původu. My žádáme méně byrokracie, na druhé straně více eh, legislativy, no to nejde dohromady. Mm, jako již řekli jiní kolegové, je třeba posílit kontroly. domnívám se, že kontrola by měla koordinovat tyto kontroly a také mm, skutečně eh, dohromady vytvořit systém sankcí, který by eh, vedl k odrazování porušování legislativy v tomto ohledu a eventuálně eh, odstranit Eh, ta prázdná místa ve systému včasného varování, protože to tady nezafungovalo. A co se týče butasol v tom koňském mase, to už je problém bezpečnosti potravin. Já bych skutečně chtěla vědět, odkud pocházejí tyto koně, které se dostaly do potravinového řetězce a eh, chtěli bychom rádi vědět, eh, aby eh, prostě jak se to rozvíjí, jak se to tam dostalo. Komisáris. Ehm, děkuji vám další řečník, děkuji vám, eh, pane předsedo, děkujeme pane komisaři. Pokud jde o provádění kontrol a e, uplatňování sankcí, to bude, myslím, dosti problematické a vítám novou iniciativu, kterou jste nám zde představil a děkuji vám také za e, to, že se pokusíme zvýšit transparentnost celého systému e, je potřeba, aby ten nový systém neznamenal přílišnou zátěž pro malé podniky. A dovolte mi otázku. Vy hovoříte o celé řadě prostředků, které, jak říkáte, můžeme snad očekávat už do konce tohoto roku. Pokud jde tedy o to označování původu, jaké administrativní zátěže a jaké finanční zátěže to bude mít na malé producenty? potravinářský řetězec je stále komplexnější. Já jsem byl kdysi ve vlámském parlamentu, kdy máme kratší eh, potravinový řetězec. Eh, hovoříme zde hlavně o podpoře regionálních a sezónních produktů. Jakou roli by v této věci mohla zastávat Evropa? Děkuji. Další řečnice, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, eh, chápu, že to je otázka důvěry, ale když spotřebitelé nebudou důvěřovat jednotnému trhu, tak je ohrožena celá integrita toho trhu. A to je vážné. Dvě otázky bych měla. Eh, uvažujete o nějakém modelu na evropské úrovni, že by se jim konkrétně jmenovali viníci, aby si to spotřebitelé mohli ověřovat? To jednak. A druhak, eh, jste přesvědčen, že můžou spotřebitelé důvěřovat zbytku těch označování, eh, tomu, co se říká o obsahu tuku, o obsahu všeho ostatního? Myslíte, že to je důvěryhodné na základě tohoto? Protože když můžete eh, fixlovat s masem a s obsahem různého masa, můžete fixlovat i všechno ostatní. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji vám, pane předsedo a pane komisaři. Mám pět otázek, ale já vám je spíše napíšu a nebudu plítvat časem, že bych se na ně ptala tady. Jednak eh, asi, co jsme trošku promeškali, trošku nezmínili, je případ z roku 2004. Eh, nařízení z roku 2006 eh, znamenaly, že všechny zpracovací závody na maso se v podstatě navštěvují jenom jednou ročně a vždy se to oznamuje předem. Předtím byly navštěvovány každodenně. A to si myslím, že je přesně ten problém. Vy hovoříte o slově random, náhodné, což je velmi dobré slovo, protože ta, ty inspekce jsou naprosto zásadní a prosím, vyjádřete se k tomu. A druhá věc, to je trošku provokativní otázka. Podle mého názoru je problém označování, ale není to řešení. Eh, Rada má takovou nepříjemnou vlastnost, že v podstatě přichází s tím špatným řešením na každý problém. Buďme na to prosím připraveni. Eh, Já vám každopádně pak pošlu těch pět otázek, na které budu očekávat vaše odpovědi. Paní Olfstruk, eh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Vy jste začal tím, že jste řekl, že nejde o koninu, že jde o důvěru. S tím souhlasím, ale zároveň, pokud správně chápu, podstatě se vyhýbáte odpovědnosti, protože říkáte, že jsou za to zodpovědné členské státy a dokonce třeba i média, to, jak jim to zpracovají, ale i Evropská unie a Evropská komise za to mají zodpovědnost, protože to očekávají naši obyvatelé. Když hovoříme na globalizovaném trhu s potravinami, musíme být dobře informováni, abychom věděli, co vlastně kupujeme. Musíme mít řádné označení původu na veškerém mase, ať už jde o krájené maso, mleté maso nebo zpracované masové produkty. E, musíme zkrátka každý si provádět inspekce sám za sebe, protože je evidentní, že nemůžeme spoléhat na inspekce a kvalitu a sankce, které vyvstávají ze systému, které máme. Samozřejmě chybovat může každý, ale teď potřebujeme více činnosti e, z vaší strany. Děkuji. Další řečnice. Děkuji vám, pane komisaři, eh, že jste přišel s námi diskutovat. Musíme si, myslím, přiznat, že potraviny jsou víc než jen produkt a eh, lidé jsou víc než, jet, než jen eh, biologické subjekty. My máme určité genetické dědictví, které nám jasně ukazuje, že jsme velmi opatrní na to, co jíme a že jsme daleko opatrnější na to, co dáváme k jídlu vlastním dětem. A moderní společnost, obyčejní lidé, podstatě vůbec nemají šanci přijít na to, co je uvnitř toho balíčku, který si právě v obchodě koupili, protože si to nemůžou očichat, nemůžou si na to sáhnout, spoléhají jedině na to, co je napsáno na nějakém tom štítku, na nějakém tom popisku. A to je ten problém. Není to otázka bezpečnosti, to ne, ale je to otázka důvěry. A pokud e, hovoříme tady o označování, myslím si, že je potřeba navýšit kontroly a přitvrdit i v členských státech. Ano, ale potřebujeme zároveň i nějakou inspekci přeshraniční na vnitřním trhu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel. Já jsem zpravodajkou k současnému nařízení týkající se eh, hovězího masa. Včera jsme měli trialog a musím vám říci, že jsem velice spokojena, eh, když slyším, že celá skupina je si zajedna v tom, že problém spočívá v kontrolách a v sankcích a skutečnost, že to chápe Evropská komise. To znamená, že jdeme ve směru posílení kontrol a administrativních sankcí, což je kompetence komise a je zapotřebí, aby komise a Evropská unie eh, nutila členské státy lépe kontrolovat a dávat větší sankce. Eh, souhlasím s vámi, že třeba vyvodit důsledky ne emocionálně legislativou, protože ti, kteří trpí důsledky, jsou podniky. Nikdy není možné vymítit naprosto kriminalitu, to je samozřejmé, to všichni víme a v období krize eh, ještě méně. Ale prosím pěkně, posilte ty kontroly a sankce. Děkuji. Další. Komisař. Děkuji vám, děkuji, pane komisaři že jste eh, řekl, že skutečně nejde o narušení bezpečnosti potravin, což by bylo velice eh, vážné pro spotřebitele. Eh, samozřejmě, že koňské maso má svoji hodnotu, nicméně tady jde o podvod. Nevíme, kdo to byl, jestli to byl, byl producenti masa nebo zpracovatelé. Tady prostě šlo o to, aby si zvýšili zisky. A tady můžeme hovořit o jedné věci, jak eventuálně kdy může komise připravit takové předpisy, eh, které by zpřísnily kontroly. A druhá věc, eh, jak zavést systém trestů, eh, který by byly dostatečně vysoké, aby s nimi prostě nespekulovali, aby se prostě nemohla vyplatit. Děkuji, Jim Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Pan komisař má pravdu, že máme jeden z nejlepších systémů, ale samozřejmě eh, zločinci se snaží najít mezery i v těch nejlepších systémech. Tak to prostě je. Eh, eh, pokud se týče těch koňských pasů, Eh, já nevím, eh, my máme, ale eh, skutečně netýkají se jenom plnokrevníků, opravdu to má každý kůň a myslím, že bychom se na to měli podívat. Já myslím, že paní Paulson už to vlastně řekla a já vám také zašlu ještě další otázky e-mailem. My víme, že tady máme problémy. Jeden z nich je délka celého toho výrobního řetězce. Ale já si stejně myslím, že tady došlo k takovému ukolébání e, eh, usnutí na Vavřínek. Já myslím, že my to nemůžeme dovolit. A ptám se tedy, můžete, e, nebo jste přesvědčen, že dlouhodobě EFSA e, je na výši svého úkolu, e, že jejich fungování? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. E, Především legislativa o zemi původu, ta nevznikla jen tak ze vzduchu, my jsme o tom hodně jednali. Čerstvé maso bude označováno v příštím roce. Musím říct, komise, členské země i zpravodajové eh, žádali, aby maso do budoucna bylo označováno. A to možná nestačí a nikdy, nikdy tedy neříká, že to stačí. A já jsem rád, že členské země si uvědomují své chyby a chtějí něco udělat. Je pravda, že ten výrobní řetězec je velice složitý a že také výrobci a zpracovatele by měli být poněkud ostražitější. Také si prostě musí vážně plnit svou odpovědnost. Protože nám tady poklesla důvěra, eh, zpracovaná jídla se prodávají daleko hůř než dřív. Takže skutečně je třeba, aby výrobci skutečně si kontrolovali vážně eh, zemi původu a tak dále. To prostě za ně nikdo neudělá. A já myslím, neříkejte jenom využijeme této příležitosti, podporujme to, co chce parlament. Ano, pane předsedo, pane komisaři, to je neuvěřitelné. Dnes mám tedy zvláštní pocit. Pane komisaři, zažíváme jeden z největších skandálů 21. století a když se podíváme na to, co se děje, tak čelíme také největšímu sanitárnímu skandálu, takže třeba byste si to také uvědomil. Dnes to vědí všichni, Eh, prostě eh, hovězí je překrmováno antibiotiky a máme tady prostě eh, ničící koktejly, které se podávají zvířatům a jsou tady skutečně neočekávané důsledky i pro lidský mozek. Potom, když se konzumuje toto maso, také se nám zvětšuje počet Alzheimerových nemocnění. Takže, pane komisaři, to není jenom nějaká adice politiky členských států, které si přejí velkou evropskou politiky proti skandálům v oblasti zdraví. Sofokles Sofokleos. Eh, já bych eh, chtěl konstatovat několik věcí telegraficky. Eh, reakce v médiích u spotřebitelů, u komise a členských zemí, já myslím, že to bylo trošku přehnané. Za druhé, transparentnost u různých opatření, ona prostě musí fungovat, abychom ji mohli důvěrovat. Za třetí, Shodneme se na tom, že legislativa je pozitivní, ale je tady další otázka. Hovořil jste o přiměřenosti sankcí, včetně finančních. Já si myslím, že zákony se prostě musí přísněji aplikovat. A zcela jasně si říci, že musíme používat i represe. A Prostě tak, aby to odstrašovalo od podobných eh, podvodů. Čili tady musí jedna členské země. Čili jak eh, to chcete posílit? Pavel Poc? Eh, řekněme si už Tady neselhala Evropa, neselhala evropská legislativa, selhaly členské státy a prosazení evropské legislativy v členských státech. Obvinění z toho budeme my, Obviněna z toho bude Evropská komise, nikdo jiný. Já nevěřím tomu, že by jakékoliv nové legislativní návrhy mohly změnit přístup členských států ke stávající legislativě, všechny tyhle věci, které se staly, už dnes legislativa zakazuje. Můžeme udělat aspoň jeden malý krok směrem k evropským občanům. Zaveďme konečně a volám potom já osobně už od doby polské technické soli v potravinách, zaveďme konečně paralelně se systémem RAS systém eh, včasného varování pro oblast falšování potravin. Specifický systém, ne suplování pomocí RACFu. Děkuji. Děkuji, François Grostet. Euh, c'est une entreprise Findus qui a découvert... To podnik Fundus který objevil ten problém. Nebyly to kontroly, které to objevily ve členských státech nebo v Evropské unii. Čili dnes mám pocit, že Evropská komise eh, vlastně neumí zareagovat na to, co očekávají spotřebitelé. Co se děje? Spotřebitel nemá důvěru to znamená, Němci řeknou, budeme jíst eh, jenom eh, potraviny německého původu, Francouz řeknou to tež. Je to nesmírně závažná věc. Je to tak závažná věc, že budeme mít ještě další problémy. Eh, jestliže dnes například Evropská komise rozhodne, že rybí moučka se bude používat pro hovězí maso a v roce 2014 ještě pro drůbež, tak budeme mít stejný problém Mm, když se podíváme na používání této moučky, používaných antibiotik, tak skutečně máme závažný problém našeho vnitřního trhu. Děkuji, tím jsme dospěli na konec řečnického seznamu. To znamená kontrola a zpětná vysledovatelnost, rozumný labeling a možná že ještě můžeme také něco učinit v této otázce jako parlament. Otázkou je, zda v oblasti krizí veřejných financí, v oblasti finanční krize, každý samozřejmě eh, sklízí potlesk, když chce odbourat administrativu. To si myslím je naprosto stejný eh, problém, ale kontroloři patří eh, k administrativě. A teď chci vědět, zda komise má nějaké, zda došlo eventuálně eh, k snížení počtu inspektorů, protože právě ti slouží k tomu, aby mohli jít za touto otázkou vysledovatelnosti a kontroly. Teď máme ještě dost času na to, aby mohl zareagovat pan komisář. Takže mu dám slovo. Děkuji. Já bych možná začal od konce. Eh, přes škrty v rozpočtech, které zažíváme všichni, včetně komise, jsme počet kontrol nesnížili, ani počet auditů v členských státech. Takže to bude pokračovat eh, a budeme se samozřejmě zabývat i ostatními věcmi, ale mohu vám dát slib ze strany komise, že počet kontrol a auditů nebudeme snižovat. Mimo jiné proto, že se primárně orientují na bezpečnost potravin. Upřímně řečeno mě trošku zarazil komentář pana Parňo, že se jedná o otázku bezpečnosti potravin. Kdyby to tak bylo, tak jako v minulosti by se udělaly okamžité kroky. Víme, že když jde o otázku bezpečnosti potravin, tak je hospodářská škoda daleko větší. Když jsme měli eh, nemoc šílených krav ve Velké Británii, tak to bylo, myslím, 1% HDP na škodách. Japonsko teprve zrušilo zákaz dovozu um, hovězího z Evropy po 13 letech. V USA ten zákaz stále trhá, trvá a teprve jednají o jeho rušení. A to je nějakých 13 let poté, že ano. Takže eh, když říkám, nepanikařme, není to můj přístup nějakého přehnané, nějaké přehnané laxnosti. Já neříkám, že to není vážná věc, já neříkám, že se z toho nemáme poučit. Já říkám, je potřeba sledovat to v perspektivě. Máme nějakých 6600 tun masa Eh, které bylo staženo z trhu. Podle mě eh, je to moc, jasně, ale je to zcela nepodstatná součást celkového objemu masových produktů na trhu v Evropské unii. Takže eh, nevytvářejme tady, prosím, eh, prostředí paniky. Neznamená to, že se nepoučíme, neznamená to, že nebudeme nic dělat, neznamená to, že se budeme tvářit, že se nic nestalo. To jsem nikdy neřekl. Naopak, říkal jsem, že nesmíme usnout na Vavřínech a zmiňoval jsem konkrétní opatření, která komise zaujme, která komise podnikne. Eh, musím protestovat eh, proti tomu, co tu zaznělo v tom smyslu, že komise se vyhýbá vlastní odpovědnosti. E, to není pravda. To by tak bylo, kdybychom neudělali vůbec nic. E, já tu práci dělám asi tři měsíce, ale i tak mi řekli, že ta reakce byla velmi rychlá. 8. února nám to řekli, 13. jsme měli zvláštní schůzku těch států, které byly zasaženy, pak eh, plné zasedání příslušného výboru 15. přijetí monitorovacího plánu Eh, nevím, kolik milionů euro to stálo, z kofinancování z Evropské komise na období jednoho měsíce. Já jsem navrhl tři měsíce, ale členské státy chtěli raději jeden měsíc s možností prodloužení o dva měsíce, eh, což bude znamenat kofinancování 50%. A dodatečné kontroly ne proto, že máme krizi potravinové bezpečnosti, ale abychom vyloučili pravděpodobnost, že se jedná o krizi bezpečnosti potravin. Je nespravedlivé tedy kritizovat komisi za to, že monitoruje a kofinancuje eh, inspekce a zároveň eh, vlastně neuznala, že se jedná o, bezpečno, o, o krizi bezpečnosti potravin. Komise v první řadě chce eliminovat tu možnost, že se jedná o problém bezpečnosti potravin. Samozřejmě oba ty případy jsou vážné, ale ta, ten případ um, um, bezpečnosti potravin by byl daleko vážnější než ten případ, který zde máme, to znamená případ špatného označování. Takže prosím, uh, prosím o porozumění, když tady takto protestuji proč tedy testujeme na, na, na ten polybutanol, když to není údajně otázka bezpečnosti. Prostě tak to děláme. Teď eh, k těm otázkám, které jste zazněli ohledně toho, aby sankce byla odpovídající trestnému činu. Já ten návrh jménem komise přednesu, pak to bude záviset na parlamentu a na radě, aby to schválili. Eh, podle mě je nejlepší odrazující prostředek takový, který by zavázal jednotlivé právní systémy v členských státech, aby ta sankce odpovídala tomu hospodářskému zisku z toho podvodu vytěženého. To si myslím, že by byl daleko lepší odrazovací prostředek než třeba vězení. Samozřejmě vězení v takto vážných případech má své konkrétní implikace, ale když propojíme sankci s hospodářským ziskem, který někdo z nějakého podvodu má, tak si myslím, že to má daleko lepší dopady než systém, který v současnosti máme. Samozřejmě chápu princip subsidiarity a respektuji ho. Je to velmi důležitý pilíř eh, celé struktury Evropské unie samozřejmě, ale když dojde ke krizi, tak princip subsidiarity znamená, že Pakliže centrum může intervenovat, aby zajistilo bezpečnost potravin, musí intervenovat. Když je krize, musíme mít více pravomoce pro to, abychom členské státy donutili k tomu, aby provedli nějaké inspekce, kromě samozřejmě těch náhodných inspekcí, které jsou stanoveny v legislativě. A e, přesně proto, e, přesně toto navrhneme. Takže ne, nežijeme v žádné věži ze slonoviny, prosím, ne. monitorujeme, co se děje, pomáháme členským státům eh, provádět, eh, zajišťovat eh, plnění této legislativy a e, pokud jde o další e, vývoj v oblasti označování a v, le, e, v oblasti legislativy označování, já jsem k tomuto otevřený. Pokud vím, tak komise nebyla proti označování čerstvého vězího. To byly členské státy, kdo byl proti, já nejsem proti. Samozřejmě musím počkat na studii dopadu této věci a studii dopadu toho, co se bude dít po rozšíření toho označování, tak aby obsahovalo i zemi původu, eh, zejména v kontextu s tím, co tady zaznělo o tom, že se nesmí zvyšovat administrativní zátěž na malé a střední podniky v oblasti označování. Eh, ale sečteno a potrženo musí všichni dělat to, co je i v zájmu evropských spotřebitelů. A pak, když se z té dopadové studie ukáže, že tento, eh, toto rozšíření označování nebude o, o, negativně ovlivňovat vnitřní trh, nebude to znamenat dodatečné náklady a nebude to znamenat obrovskou administrativní zátěž, tak říkám, proč ne? takže to nijak nevylučuji. Pouze chci zdůraznit, že e, to možná bude znamenat určité problémy, na které upozornili členské státy a na které upozornil průmyslový sektor e, a zemědělci a všichni ostatní. Takže chci jenom říci, že zde máme protichůdné názory, ale e, komise samozřejmě udělá to, co si myslí, že je nejlepší. Samozřejmě, že se z tohoto incidentu také poučíme. Kdybychom to neudělali, tak byste měli pravdu v tom smyslu, že v nějaké té pomyslné slonovinové věži žijeme. Ale prosím, dívejme se na, te, na tuto událost ve správném měřítku, správným prismatem. Já chápu, že to je vážné porušení legislativy EU, ale přesto jsem přesvědčen, a nechci být eh, evropštější než evropské instituce, abych tak řekl, jsem přesvědčen, že máme jeden z nejlepších systémů potravinové bezpečnosti na světě, což neznamená, že čas od času v něm nebudou problémy, nebo čas od času jeho předpisy někdo neporuší. Děkuji vám. Ja, vielen Dank. Damit... Děkuji mnohokrát. Hm. Vím, že musíme eh, se rozloučit, takže dovolte, abych vám srdečně poděkoval za možnost rozpravy, pane komisaři, že jste nám dal dnes hodinu a půl, což ještě jednou ukázalo, že máme ještě mnoho potřeby diskuse a možná, že i v současných jednáních o určitých legislativních postupech bychom měli zvážit naše postoje tak, abychom opět získali důvěru tím, že zesílíme a rozumně utvoříme v legislativě vystupovatelnost a prostě celý ten systém, protože dopisy, které dostávám já a pravděpodobně i další kolegové, nebo to, co nám říkají občané na setkáních, klidně vás na ně zvu, protože to je částečně zničující, eh, jak eh, tam se hovoří o evropské eh, politice potravin. Máme hodně co dělat, práce nekončí. Opakuji se, ještě jednou děkuji za to, že jste nám byl k dispozici tak krátkodobě. Děkuji mnohokrát a tím pádem ukončuji zasedání.